střední podniky, tak i tím, že vytvoříme lepší možnosti a lepší smlouvy pro naše spotřebitele. Děkuji vám, paní Redinková. Tím končím debatu a hlasování proběhne zítra v poledne. A další bod na programu je zpráva paní kolegyně Hirsch o spolupráci v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropy 2020. Paní zpravodajce nyní uděluji slovo na čtyři minuty. A pokud ovšem paní Volis nemá ještě nějakou poznámku. Ano, promiňte, to hlasování má být až ve středu. Děkuji vám, já se omlouvám a koriguji, hlasování bude skutečně ve středu. Já jsem měl takový pocit, že dneska už je úterý. Dobře, takže paní kolegyně Hiršna, čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Zítra budeme hlasovat o roli odborného vzdělávání a celoživotního vzdělávání v Evropě v rámci strategie do roku 2020. V jaké jsme situaci? Máme nezaměstnost mezi mladými, eh, což je tedy na úrovni kolem 21%, což je v podstatě dvojnásobek běžné eh, nezaměstnanosti. Máme velice malou účast žen eh, v pracovním procesu. Mnozí lidé, zejména migranti, nejsou zapojeni do pracovního procesu. Cíl strategie EU 2020 je využít právě tento potenciál pracovníků a vtáhnout je do světa práce tak, aby Evropská unie byla na výši globalizační doby. To znamená, že my máme poměrně kvalitní odborné vzdělávání a tato debata začala už se zprávou kodaňskou a dnes eh, jde vlastně o to, abychom si uvědomili, nakolik můžeme eh, zapojit také do strategie EU 2020. A jde o to, aby lidé nejenom v době studia, ale také během eh, práce mohli svoji činnost, tedy studium, pracovní činnost, přenést na nějaký čas do jiné členské země. A to vlastně znamená, že kdo bude mít eh, už nějakou zkušenost z práce eh, z jiné členské země, tak v budoucna se uplatní také na celoevropském trhu práce. Druhá otázka je otázka eh, dalšího vzdělávání. Dochází k, demogra- k demografickým změnám, což znamená, že lidé musí často pracovat mnohem déle, poněvadž také se dožívají vyššího věku. A Jde o to, aby i v pokročilém věku mohli odvádět kvalifikovanou práci a to znamená, že musí svoji kvalifikaci obnovovat. A bohužel zatím jenom velice málo, malé procento lidí pracujících eh, se účastní dalšího vzdělávání. Eh, není tady ochota ani na straně pracujících, ani na straně zaměstnavatelů. A toto je třeba zlepšovat, aby se tedy lidé mohli vzdělávat celoživotně. To znamená, že nabídky musí být dostatečně flexibilní a vzdělávání v podstatě se musí přiřadit k dalším sférám života, jako je práce, jako je rodina a tak dále. A proto je třeba přicházet s flexibilními nabídkami. V oblasti univerzitního vzdělávání my věnujeme velice velkou pozornost boloňskému procesu. Podobně je to také s odborným vzděláváním, s otázkou mobility. No, zatím to není příliš vidět ale dá se říci, že kromě tedy vysoké školy je důležitá zejména oblast toho odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání a já bych chtěla na tomto místě poděkovat také za angažovanou spolupráci kolegům z jiných frakcí. Děkuji paní kolegyně Hršová a nyní postup Catch the Eye a já dám slovo kolegyni Papadopulu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem zpravodajkou za svoji skupinu a e, děkuji paní Hiršev, která dává důraz na nezbytnost řešit tyto otázky, brát také v potaz e, prostředí hospodářské soutěže a brát tedy v tomto kontextu v potaz e, dalšího vzdělávání, odborného vzdělávání. Eh, musíme brát v úvahu také muže a ženy, kteří jsou postižení, kteří mají velké potíže ve stávající době. Takže musíme v rámci Evropy 2020 posílit spolupráci. V rámci Evropské unie musíme zavést eh, politiky, které budou zaměřeny na to, abychom snížili počet eh, studentů, kteří nedokončí studia, abychom zajistili jejich maximální vzdělání. V tuto chvíli musíme také posílit potřeby podniku. Jsem si jistá, že systém prosazuje evropské hodnoty v oblasti odborného vzdělávání, prosazuje transparentnost a dochází eh, ke zblížení jednotlivých eh, systémů. Děkuji a paní kolegyně Tyko. Investice în educație sunt esenciální. Pane předsedo, Investice do vzdělávání jsou důležité pro budoucnost Evropské unie. Nezaměstnanost mládeže dosahuje 20 v EU a průměr eh, studentů, kteří nedokončí studia, 16 v Portugalsku až 40 Celoživotní vzdělávání je důležité, když chceme zabránit nezaměstnanosti a to musíme brát v úvahu. I při různých profesních drahách. Pracující musí být upozorněni na nutnost se neustále vzdělávat. E, vzdělání musí být také přístupné ve všech fázích života, nezávisle na příjmech a postavení pracujícího. Mobilita pracujících e, je také potřeba podpořit zvláště při odborném vzdělávání a dalším vzdělávání. Chceme vyzvat členské státy, aby usnadnili eh, uznávání. A konečně závěrem paní kolegyně Dančila. Děkuji, pane předsedo. Jednou z největších výzev v EU je právě nezaměstnanost mládeže. Na evropské úrovni se klade důraz i na to, aby méně studentů přerušovalo studia. Těch by mělo být méně než 10 Musíme také vytvářet nová pracovní místa, která budou odpovídat potřebám pracovního trhu to bude v budoucnu stále důležitější a potřebujeme také více integrace a proto je mobilita důležitá i ve vzdělávání. A to nejenom individuálně, ale i institucionálně a i na všech úrovních státní zprávy. Musíme odstraňovat překážky, musíme um, zavést změnu myšlení, chceme-li, aby na evropské úrovni vznikly nové kompetence, tak abychom mohli také dobře přispět ke strategii 2020. Děkuji, paní kolegyně Tubul. Eh, se ještě přihlásila a dostane slovo. Děkuji. Eh, já velice děkuji zpravodajce, je to skvělá zpráva. Jak už řekli ostatní, je potřeba eh, klást důraz na rámec té zprávy. My máme krizi mládeže v Evropě, my máme obrovskou nezaměstnanost mezi mládeží. Mnoho mladých lidí musí odjet z Evropy za prací a to je obžaloba evropské ekonomiky. A také se v té zprávě hovoří o Ehm, vzdělávání pro pracovní příležitosti, jde také o konkurenceschopnost Evropy. My potřebujeme pracovní síly, které budeme moci nasadit a musíme zajistit vzdělání pro novou generaci. To je to rozhodující. Tady má Evropská unie velké kompetence a máme zde společný cíl. Musíme dbát na kvalitu ve vzdělání a zajistit aby eh, bylo lepší a silnější propojení mezi vzděláním a eh, mezi eh, profesní dráhou. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Turunen, tím končím Catch the Eye a závěrem dám ještě slovo paní komisařce Radingové. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Heršové za konstruktivní přístup k věci a ráda bych řekla, že jsem naslouchala s obrovským zájmem, poněvadž to je vlastně moje téma. Já jsem vlastně nedávno začala eh, s tím tématem mobilita, eh, školení či vzdělávání a to Eh, to tedy dříve nebylo na programu a eh, parlament se nyní silněji zasazuje za tento zásadní prvek strategie EU 2020. A já bych chtěla zdůraznit, eh, že to velice dobře doplňuje sdělení komise z června 2010, které vplynulo do poslední revize kodaňského procesu a brukské komuniké se stalo samozřejmě tou hlavní evropskou agendou pro odborné vzdělávání až do roku 2020. Mnohé z návrhů parlamentu odpovídají eh, akcím, které v tomto komuniké z Bruk jsou právě zmíněny. A komise souhlasí. My potřebujeme odborné školství zmodernizovat, musíme mít kvalifikované učitelé, musíme mít moderní metody, infrastrukturu, vybavení a tak dále. A samozřejmě mobilitu. Je třeba, aby mladí i méně mladí měli vůli eh, jít za hranice své vlastní země a získávat tam zkušenosti, které jsou důležité, abychom chtěli, tedy pokud se mít opravdu evropskou oblast vzdělávání. A také je důležité samozřejmě dbát na genderovou rovnováhu a dbát také na potřeby eh, znevýhodněných eh, lidí. A proto máme například program Da Vinci. Vielen Dank, Frau. Děkuji vám, paní Redingová. Tím je debata uzavřena a toto hlasování se bude skutečně konat zítra v poledne. Zítřejší hlas, zasedání začíná od 9 do 13 a poté od 15 do 20 hodin.